Dámy a pánové, já myslím, že můžeme začít a ti, kdo tam stojí vzadu, mohou přijít sem dopředu, aby se mohli posadit. Máme k dispozici tlumočení, mikrofony, prosím, posaďte se. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, já vás srdečně vítám a nejdříve bych chtěl eh, přivítat eh, skupinu z eh, Mecklenburska předního Pomořanska. Srdečně vás vítáme v našem výboru. Vielleicht können wir es doch noch organisieren, dass diejenigen, Možná ti, co stojí vzadu, tak by se mohli posadit tady vepředu. Wir kommen zu der Anhörung. A nyní zahájíme slyšení na téma přínos dopravního systému k naplnění cílů rámce politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Víte, že na konci eh, měsíce byla událost COP eh, v Paříži a já jsem rád, že zde je tak hojná účast, ale eh, nejdříve dám slovo Žil Parňo, který je místo předsedou výboru Envy a je také zpravodajem směrem k Mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži. Tak prosím, máte slovo. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, že mě vyzýváte k vystoupení. Všechny bych vás chtěl pozdravit. A jsem velmi rád, že se eh, s vámi, s mnohými z vás setkávám, konkrétně třeba s Dominikem Rike, se kterým jsem, nebo vedle koho jsem tady eh, zasedal během pěti let, 2009 až 2014, ve výboru pro dopravu. Jak bylo řečeno, teď jsem místo předsedou výboru pro životní prostředí a pak ještě pracuji v druhém výboru a sice v rozpočtové kontrole a vlastně i ve třetím výboru zahraniční záležitosti. Mám to tu čest, že jsem zpravodajem eh, k této iniciativě směrem k nové do, mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži. Tento parlamentní text byl schválen 14. října Evropským parlamentem velkou většinou 443 hlasů pro a pouze 92 proti a 50 zdrželo se hlasování. Tímto poměrem byla schválena moje zpráva, která připravuje pozici Evropského parlamentu ke COP21, která se bude konat v prosinci v Paříži. S dalšími 15 kolegy, kteří jsou členy oficiální delegace Evropského parlamentu pod vedením komisaře Kaněteho, se zúčastníme tohoto velkého eh, setkání v Paříži, kde budeme hájit pozice Evropské unie, včetně našich pozic v oblasti dopravy. Pár slov úvodem, abych řekl, jak všichni asi také víte, že jde o e, důležitý boj e, tohoto století v boji proti klimatickým změnám. Kdyby se nic neudělalo, všichni to teď přiznávají, pak by světově teplota zrostla o 4,5 až 6 stupňů. To znamená, že by došlo k okamžitým důsledkům vzhledem k nárůstu teploty na světě. Například tisk, včetně belgického tisku, nedávno uvedl, že by kdyby došlo do konce století ke zvýšení o 4 stupně, pak by se belgické hlavní město, tedy Brusel, dostal pod hladinu moře. To by bylo do konce století. To znamená, že je naléhavě nutné eh, něco udělat, najít konečně v Paříži nějaké řešení koncem tohoto roku 2015. Jak víte všichni, se dnes soustředují na tuto otázku, aby Paříž uspěla a to dokonce eh, i ty země, které v roce 1997 v Kyoto se nepřihlásili k tomuto boji, jako je USA nebo Čína i další země. Pouze 38 průmyslově rozvinutých zemí podepsalo a ratifikovalo Kyotskou dohodu z roku 1997. Ze 197 zemí, které se účastní COP21 v prosinci, 150 předalo národní příspěvek, aby bylo možné dnes v současném stavu eh, předložit takové národní eh, příspěvky. To by pak znamenalo, že by teplota narostla o 2,7 stupně. Jednání na mezinárodní úrovni, která proběhnou v Paříži, eh, by měla vést k tomu, aby nalezená dohoda umožnila zvýšení teploty maximálně o 2 stupně. Takže tady vidíme jasně, že eh, je v sázce hodně chceme dospět k celosvětové dohodě a jsme na dobré cestě vzhledem k tomu, jak velký počet národních příspěvků je předložena. Vidíme to i u velkých zemí, jako je Čína, USA, ale také Indie, které chtějí najít řešení. A připomenu, že nedávno byla podepsána dohoda mezi Françoisem Hollandem, eh, francouzským prezidentem a čínským prezidentem. Je to pár dní a je tedy velice důležité, aby kromě této celosvětové dohody ještě došlo k závazné, tedy právně závazné dohodě. Víme, že dobré záměry z konce roku 2015 se prostě mohou během měsíců či během let přeměnit. Proto máme vůli vyhlásit doložku o přeskumu každých pět let, které, což umožní každých pět let zkontrolovat, jak se ty národní příspěvky opravdu realizují a jak se realizuje dohoda z Paříže. Aby bylo možné závazně, a to právně závazně, donutit tu či onu zemi, aby svou cestovní mapu přepracovala v duchu toho, co bylo podepsáno, co bude podepsáno na konferenci COP21 v Paříži. Máme samozřejmě cíle, ambiciozní cíle pro Evropskou unii snížit o 40 emise eh, CO2 do konce roku 2030 a do roku 2050 ještě dále eh, o další procenta. To bude možné pouze v případě, že oblast dopravy k tomu výrazně přispěje. A já to také připomínám ve své zprávě. Doprava je druhý největší znečišťovatel na světě. A právě skleníkové plyny tady neustále rostou, eh, a to za posledních 25 let o 30 Je tedy třeba udělat vše pro to, aby bylo možné snížit emise skleníkových plynů a aby tady se naznačovala cesta, jak to říkám, eh, ve své zprávě je tady pět možností pro oblast dopravy, jak posloužit cíli snižování emisí, eh, konkrétně skleníkových emisí. Jednak je eh, používat 30 do roku 2030 obnovitelných zdrojů energie. A oblast dopravy představuje 31,6 celkově produkovaných emisí skleníkových plynů podle Eurostatu. Chceme-li respektovat evropský závazek, pak musíme především se soustředit na tuto oblast, například tím, že budeme rozvíjet biopaliva druhé generace, že se budou velmi rychle všeobecně používat hybridní vozidla a doufám, že také velmi rychle se podaří rozvinout elektromobily. Dále, že se sníží subvence eh, pro fosilní paliva. Dále 4 550, 750 miliard bylo použito právě v rámci těchto emisí. Například Čína 2300 miliard eh, ročních dotací, to tež platí i pro Rusko, eh, pro Spojené státy 700 miliard dolarů 270 miliard Japonsko a 300 miliard eur. Evropská unie dává jako subvence na fosilní paliva. Když se sníží tyto subvence a nakonec zcela odstraní, bude možné rozvinout to potřebné investice pro rozvíjení čistých energií a to zejména v oblasti dopravy. A za třetí, jak žádám ve své zprávě, chceme, aby Eh, mezinárodní oblast eh, dopravy respektovala cíl dvou, dvou stupňů v rámci boje proti ohřívání planety. Také například eh, letectví se musí výrazně zapojit do boje proti klimatickým změnám a to tak, že bude se snižovat množství emise skleníkových plynů. Ve své zprávě také zdůrazňuji potřebu, aby se rozvíjela veřejná letecká doprava. Tady se uvádějí konkrétní návrhy, jak na evropském měřítku eh, doprovázet agendu změny. Kromě dohody COP21 v Paříži musím ještě udělat vše proto, aby v agendě řešení eh, jednotlivé místní či regionální organizace, nevládní organizace, orgány i soukromé firmy umožňovaly rozvoj takového typu dopravy a zejména v, ve městech, aby se rozvíjela městská hromadná doprava. Finanční otázka je samozřejmě klíčová, to se také jasně uznává, bude to úhelný kámen naší dohody v Paříži. Musíme se postarat o to, jako to žádám ve své zprávě, aby vznikl finanční balíček, který umožní eh, rozvojovým zemím eh, přizpůsobit se této oblasti a to zejména rozvojem trvale udržitelných eh, způsobů dopravy. Jde o rychle se rozvíjející země, nově se rozvíjející země. 100 miliard dolarů chceme, aby bylo schváleno pro tyto zranitelné země, které tolik potřebují naši podporu, aby mohly účinněji bojovat proti klimatickým změnám. A konečně opět je v tom rozhodující oblast dopravy. COP21 musí být také východiskem e, pro změnu paradigmatu v ekonomickém slova smyslu. Víme to v oblasti cirkulární ekonomiky, ale také ekonomiky spojené v oblasti dopravy s novou ekonomikou. E, musíme ukázat směr a právě tady COP21 může tento nový směr nastínit i pro budoucí generace, abychom řekli, že nejen, že v Paříži se nám koncem roku 2015 podařilo bojovat proti klimatickým změnám, aby se omezil nárůst teploty do konce století jen na 2%, ale že také tváří v tvář nespravedlnosti, eh, kterou akcentuje ekonomika, tak jak ji známe, že usilujeme o změnu paradigmatu právě díky dohodě COP21. Děkuji. Merci beaucoup. A Také vám děkuji. Er- a nyní začneme s naším prvním panelem. Chtěl bych přivítat pana Klause Zajpte z Portálského ústavu, Hans Brujnik z Evropské agentury pro životní prostředí a Peter Vys z generálního ředitelství MUV z Evropské komise. Máte každý 10 minut a začínáme s panem Klausem Zajptem. My name is You just heard my name. Jak jste právě slyšeli, jmenuji se Klaus Zajpt a pracuji v ústavu Vyprtále, eh, to je eh, v jednom z ústavů, který se zabývá otázkou trvalé udržitelnosti v Německu. A my sledujeme všechny ty procesy změny, eh, klimatických změn, environmentálních změn, sledujeme pojem planetárních hranic. Já vidím svou úlohu v tom, že se zaměřím na globální eh, perspektivu a zdůrazňujeme také naléhavost eh, výzvy, před kterou stojíme a kterou řešíme. Teď víme, že chceme-li omezit eh, nárůst teploty o jen na 2 stupně, pak je zapotřebí velkých technických, ekonomických i sociálních přeměn. Je půjde o něco víc než pouze eh, dosažení technického pokroku. To vidíme v našem výzkumu. A eh, půjde o rozsáhlé sociálně-ekonomické, sociálně-ekologické změny. Co můžeme udělat? Eh, za prvé, můžeme se podívat, jaké jsou křivky trendů. Eh, vidíme to, jak se to vyvíjí z minulosti do současnosti a můžeme je dále promítnout do budoucna. A tady myslím, že eh, i na evropské úrovni se tato věc jasně projevuje. Vidíme, jak se vyvíjí křivky Jde o velice prudký nárůst od roku 1970 eh, a nárůst eh, o 2,8 gigaton, dneska je tady někde uvádí také 2,9 a teď už je to až 7 eh, tun CO2. Tento nárůst je způsoben globalizací rostoucí prosperitou, růstem, nárůstem bohatství. Můžeme tedy říci, že vše, co dnes děláme, včetně zeleného růstu, má jakousi reflexivní dynamizaci společnosti. My tady máme nové eh, podnikatelské modely, inovace, jsme mobilnější, hodně cestujeme, hodně se pohybujeme, a to všechno přispívá k tomuto trendu. Také požadavek na mobilitu vede k nárůstu dopravy. Zde máme několik čísel z oblasti dopravy. To je podíl v roce 2010. Podle příslušné zprávy jde o 27% podíl dopravy v roce 2010 a očekává se, že Eh, vše naroste z 6,7 gigatun ekvivalent na eh, vyšší hodnoty a to zejména proto, že se rozvíjí všechny ty naše aktivity. To je jistě dobré, že se rozvíjí aktivity, ale my musíme také reformovat, inovovat eh, náš systém. Prostě počítá se s tím, že na světě bude stále více a více automobilů. A to vede k těmto rostoucím číslům. Když se podíváme i dále na všechny nepřímé emise spojené s dopravou, tak to bude ještě mnohem vyšší číslo. Odhadované náklady, to je odhad Světové banky, se plánuje změna eh, v dopravě, tak se vždy ho uvažuje o nákladech a o ekonomické eh, stránce. Takže Světová banka odhaduje, že budeme potřebovat asi 100, 70 až 100 miliard eh, dolarů na přeměnu všech technologií a všech Eh, infrastruktur. To jsou samozřejmě jen odhady, ale eh, průmysl nám ukazuje, že tady určitě bude velké jednání o velkých eh, sumách v rozpočtu na přizpůsobení se klimatickým změnám. A to hovořím zatím stále o tom aspektu technickém. A přitom nemůžeme spoléhat pouze na technický pokrok, jak už bylo řečeno. Je tady velký potenciál, jak vidíme na další diapozitivu. Je tady další diapozitiv, který nám ukazuje, o čem jsme společně diskutovali. Musíme eh, změnit celý model, ten se musí posunout, musíme změnit naši filozofii Eh, omezovat mobilitu není eh, řešením. Snižovat objem dopravy také není řešením. Eh, naopak nový pohled na tyto modely je nutný. A toto se týká pouze nákladní dopravy. S dalším rozvojem, s digitalizací, s liberalizací trhu, a s investicemi do infrastruktury. Můžeme říci, že silniční doprava na střední vzdálenosti je stále upřednostňována. Je to jasné, že s digitálními technologiemi je to mnohem flexibilnější toto sam podle mého názoru nemůže vyřešit pouze trh, podle mého názoru potřebujeme i určité politické e, zásahy, abychom přinesli změny systému. Otázky, které je třeba klást. V našem institutu e, nás několik pracuje na těchto otázkách. Některé, někteří se věnují letectví, někteří se věnují námořní dopravě, další silniční dopravě, či eh, jiní zase železniční dopravě, jako například já. Od pana Schellenhubera máme tady eh, tuto mm, formulaci, že je zapotřebí omezit rychlost eh, globálního oteplování. A to je problém podle našeho názoru. Tento závazek eh, cíle nárůstu o dvě, o dva stupně, eh, ten eh, tady se objevuje v návrhu ADP do Paříže. To vytváří určitý problém. Asi bychom se měli vrátit k té politice z širší perspektivy o emisích, jak vidíme také otázka letectví. Všechno eh, je navzájem propojené v systému a vše dohromady eh, způsobuje globální oteplování a je tedy třeba se tomu věnovat hlouběji. Další otázka. Může eh, technický eh, pokrok a změny v chování eh, stačit na změnu této dynamické, tohoto dynamického modelu? Všechny technická zlepšení, všechna technická zlepšení, včetně elektrických eh, automobilů, já například pracuji pro německou vládu na velkém projektu týkající se elektrických automobilů, eh, to všechno nám ukazuje, že to není pouze eh, technická, technická inovace, ale je to i otázka určitých rutin, když používáte elektrický automobil, musíte prostě uvažovat jinak, musíte se mnohem více dívat i na sociální aspekty technických změn. A nakonec je také otázka, zda se nám to podaří, aniž bychom omezovali poptávku po mobilitě. Možná budoucí systémy budou znamenat, že budeme muset vnést různé eh, různé zkracování eh, výrobních řetězců, snižování vzdáleností a podobně. Technologie sama o sobě nás eh, ne, nemůže zachránit. Potřebujeme i eh, společenské a sociální přeměny a také eh, určitou přeměnu poptávky po mobilitě. To vše je zapotřebí, nemůžeme se spokojit pouze s technologickými změnami. Děkuji vám a také, že jste se držel vyměřeného času a nyní dávám slovo panu Hansovi Bruningsovi, který je z Evropské agentury pro životní prostředí. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost eh, prezentovat poslední informace Evropské agentury pro životní prostředí ohledně souvislosti eh, mezi změnami klimatu, emisemi skleníkových plynů a dopravou. Já tady budu vycházet ze tří prací agentury, Jednak to je zpráva o prognóze a o zmapování, to se týká emisí skleníkových plynů v Evropě. Druhá je zpráva o dopravě, o životní, eh, dopravě a životním prostředí. To je zpráva, kterou eh, zveřejníme po novém roce, ale využijí již nyní informace, které z této zprávy máme. A třetí to je zpráva evropských výrobců vozidel. To jsme dali na naše stránky v Dubnu. Eh, také bych tady udělala rád takovou reklamu. Pracujeme na zprávě o e, elektronickém řízení e-drivingu a o tom, jaký to může mít potenciální vliv na emise skleníkových plynů, takže díváme se i dopředu. Když se podíváme na cíle v Evropě, celkové cíle pro dopravu v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2030 jsou takové, že by to mělo být o 8% výše než eh, v 90. letech. Takže říkáte si možná, vždyť to je e, nárůst, ale pokud se podíváte na rok 2007, kde to bylo nejvíce, tak je to ve skutečnosti o 20% eh, méně než v tom roce 2007. A pokud se podíváme dále do budoucna až do roku 2050, tam už jsme na úrovni minus 60% a pro ty, eh, kteří se dívají na graf, tak to znamená, že ten sklon eh, křivky dekarbonizace eh, by se měl tedy podstatně zrychlit, pokud dosáhneme tohoto cíle, což je velká výzva. Když se podíváme na cíl v oblasti námořní, tam je 40 snížení oproti roku 2005 a to do roku 2050, což je také velké zlepšení, protože od 90. let jsme zaznamenali nárůst o téměř 30 v námořním odvětví. Takové jsou tedy cíle. Je zajímavé porovnat eh, dopravu a mobilitu z hlediska emisí v, s jinými odvětvími. Pokud se podíváte na to nejvyšší křivku, to je doprava, a to je vlastně jediné odvětví v Evropě, které od roku 1990 zvýšilo emise skleníkových plynů. Jsme teď na úrovni asi 20 více než v 1990. Eh, letectví se zdvojnásobilo a námořní odvětví přidalo zhruba 30 Jak vidíte, je tady klesající tendence od roku 2007, což byl tedy ten eh, nejhorší rok, a to je dáno následujícími aspekty. Za prvé politické tlaky a legislativní iniciativy, za druhé spotřebitelské chování, zvláště mladých obyvatel měst a za třetí ekonomická krize. Naše odhady na rok 2013, 2014 eh, jsou takové, že eh, poklesne ta, nebo přestane ta klesající tendence, že naopak dojde k lehkému nárůstu, ale pak by mělo zase e, dojít k poklesu do roku 2030, ale potřebujeme další opatření, jinak bychom nebyli v těch výsledcích sluč, e, spokojení vzhledem k cíli, jaký jsme si vytyčili. Pokud to porovnáme s jinými odvětvími, jako je stavebnictví, e, zemědělství, průmysl a e, odpady, tak vidíte, že skutečně doprava je jediným odvětvím, kde se emise zvýšily. Dále podíváme-li se na podíly e, v rámci dopravy. Osobní auta představují více než 40 e, nákladní auta a autobusy téměř 20 malé dodávky 8,7 Víme, že osobní auta jsou regulována od roku 2009, ta, ta, ty malé dodávky eh, regulovány od 2011 a Evropa pracuje na komplexních právních předpisech pro nákladáky a autobusy. Pro většinu z vás možná bude překvapivé, že mezinárodní letectví představuje téměř 12 a mezinárodní plavba je více než 12%, takže vidíte, že tady jsou odvětví, která vyžadují zvýšenou pozornost. Jako členové tohoto výboru víte, že většina eh, odvětví spadá pod takzvané sdílení úsilí. Pokud se podíváme na eh, ty emise z nových aut, vidíte, že klesají ale toto samozřejmě vychází z laboratorních testů. A když jsem toto říkal loni, tak to nic moc neznamenalo, ale dnes už to asi znamená trochu více. Víme, že pokud jde o emise skleníkových plynů a spotřebu paliva, tak máme odhady o 20 až 30 vyšší, což je celkem očekávané. To znáte, když řídíte auto. Pokud nějaké auto máte, pokud jde o oxidy dusíku, tak tam jsou odhady, že podle laboratorní, ty laboratorní výsledky jsou 5 až 8 krát nižší než skutečné výsledky při řízení. Ty čísla, která tady vidíte, to vychází z nových modelů výrobci aut musí informovat agent, strukturu o e, stavu momentálním. V roce 2014 stále 53% nových aut prodaných v Evropě bylo, e, byla auto s naftovým motorem. Jedním ze zajímavých aspektů je, že pokud se podíváte na rok 2000, tak vlastně nejvíce e, je benzínových aut, zelená jsou naftová, modrá benzínová a vidíte, ten rozdíl, který tam byl v roce 2000 docela veliký, eh, se eh, ztratil v průběhu času, což je celkem zajímavý trend, protože stále ještě existují různé předpoklady a takové ty pověsti ohledně rozdílu mezi eh, těmito dvěma typy motorů. Pokud se podíváme na politické vyhlídky, dnes víme, že máme cíle pro rok 2020-2030 a obecně ta tendence ukazuje, že automobilový průmysl je obvykle před cíly. To znamená, že ty cíle jsou splněny ještě před eh, tou lhutou dosud. Pokud se podíváme do budoucna 2030, tam 95 eh, CO2 na kilometr a tento, eh, ten, tato tendence by se měla dosáhnout podle současných metod měření. Skočíme-li do roku 2050, tam je vlastně snížení 60 v dopravě, jak uvádí Bílá kniha. A musíme skutečně e, si uvědomit, že to je úplně jiná výzva. Tohoto nejde e, dosáhnout jenom zvýšením efektivity Eh, spalování v motoru. To by nestačilo. A otázka tedy je, kdo vlastně postaví to auto budoucnosti. Budou to tradiční výrobci automobilů, nebo to budou firmy jako Google a Amazon v tomto světě, které vlastně se snaží vylepšovat, snaží se hledat nějaká nová neotřelá řešení. Eh, druhá věc je podnikatelský model. Máme tedy eh, auto a víme, že průměrné auto je používáno 8% času a z toho ještě 2% se stráví hledáním místa na parkování. Je tohle podnikatelský model budoucnosti? Chceme-li tedy snížit ty emise o minus 60%? Některé firmy jako BMW dávají na ulice Kodaně 450 aut, to je místo, kde agentura sídlí, ale 450 by tam nikdy neprodali, ale je to model sdílení aut, který vychází z vlastně různých chytrých aplikací, flexibilního parkování a podobně. Pro ně to je dobré, protože takto prodají více elektrických BMW, je to vlastně kulturně zajímavé, pro mladé lidi je to evidentně tak cool v uvozovkách a uh, oni tedy takto uh, trošku eh, mění rychlost, i když u elektrického auta to samozřejmě nedělá. Ale otázkou je tedy, jaký bude systém mobility budoucnosti. Samozřejmě auta v tom budou sehrávat svou úlohu a chceme-li být konkurenceschopní v tomto systému do budoucna, tak eh, musíme si položit klíčovou otázku, zda Evropa je připravena pro takové nové systémy mobility, a to včetně zohlednění úlohy aut, které budou provázány s jinými způsoby dopravy. Je třeba najít nějaké kreativní podnikatelské modely, najít změnu mentality, hlavně u mladých eh, městských eh, obyvatel, a nebo si tedy budeme držet starých technologií, které, myslím, každý den ukazují že eh, tady mají svá omezení, pokud jde o eh, zvyšování efektivity. Děkuji. Dank. Děkuji vám, eh, pane Brenningsu. A nyní Rolf Dýmar, který je z DG Move, tedy z Evropské komise. Prosím, máte slovo. Hello, Mr. Chairman. Dobrý den, pane předsedo. Já Rolf Dýma nahrazuji, jmenuji se Petr Vis a mm, myslel jsem, že jste byl informován o této změně. Ano, vítám i vás, třeba, že um, nahrazujete kolegu. Já jen vysvětlím, kdo jsem, abyste věděli, kdo k vám mluví. Já pracuji 25 let v komisi a většinu toho času se věnuji právě klimatickým změnám. Byl jsem vedoucí kabinetu uh, v eh, předchozím mandátu Teď pracuji tedy v DG Move a jsem vlastně jediný, kdo naplnil plný úvazek pracuje v oblasti dekarbonizace. Eh, pracují tam o tom jiní lidé, ale já eh, naplno, abych se usnadnila dekarbonizace. Poznámky, které chci přednést, se týkají eh, pařížského setkání Eh, já jsem byl vyjednavačem u předchozího COPS. Teď jde, to ještě když to bylo jenom jednociferné číslo COP. Teď už je to COP21. Eh, co se děje? 150 zemí eh, se politicky zavázalo k národně zamýšleným příspěvkům co to přesně znamená, tyto INDC. Tyto závazky znamenají, že budou rozvinuty politiky, které budou řešit eh, spory a adaptace. Těchto 150 zemí pokrývá prakticky 90 eh, skleníkových plynů, tedy jejich emisí. Máme takto velice široký eh, rozsah politických závazků. Kromě druhého závazku Kyotského protokolu, který pokrýval pouze 12 eh, globálních emisí eh, v oblasti 2013-2020, teď máme obrovský nárůst pokrytí až 90 celosvětových emisí skleníkových plynů. A to je už samo o sobě velký pokrok. Evropský závazek 40 jak bylo zmíněno do roku 2030, to je 40% snížení oproti roku 1990 a toto snížení má být do roku 2030. To znamená, že politiky, které se již zavádíme, zavedli jsme, musí být dále eh, posíleny a bude zapotřebí mít ještě dalších politik na všech úrovních, eh, evropské, národní, eh, regionální, místní úrovně. Doposud evropská úroveň Eh, obsahovala širokou škálu nástrojů, jako například eh, standardy pro vozidla o emisích CO2, dále ETS, obchodování s povolenkami a také eh, nařízení týkající fluoridních plynů podle Montrealského protokolu. To jsou politiky, které již eh, uplatňujeme a mají různé dopady na různé oblasti eh, sektoru dopravy. Je to vlastně taková, taková série politik, eh, kterou bude třeba dále rozšiřovat a dále posilovat do budoucna. Silniční doprava pravděpodobně zůstane převládajícím druhem dopravy. Komise eh, má cíl dekarbonizovat tuto oblast posilováním standardů o emisích CO2 u osobních vozidel i dodávek, podporováním alternativních paliv, za včetně elektrifikace a zlepšováním účinnosti dopravních systémů. Evropské politiky se také snaží přejít, od, eh, přejít k méně Eh, znečišťujícím typům dopravy, jako je železniční či lodní doprava. Znamená to vybudovat ještě další propojení, která chybějí u těchto druhů dopravy. Také je tady zapotřebí mít další eh, doplňující politiky pro eh, čistou veřejnou dopravu a podobně. Eh, také eh, potřebujeme inovaci, chytré technologie, eh, včetně chytrých dopravních řešení a lépe potřebujeme zvládat poptávku po dopravě jak osob, tak zboží, zejména v městech. Podle koncepce COP21 v Paříži byl vypracován label COP21 pro Evropský týden mobility. Eh, tento týden mobility se organizuje už roku 2002. Je to kampaně, která používá toto logo a bude dále propagována i eh, v tomto kontextu. V roce 2015 eh, se zapojuje do této akce 1869 měst, tedy do tohoto Evropského týdne mobility. Důležité podle mého názoru v Paříži je, aby se ukázala jasně směr, eh, kterým se mají ubírat politiky v eh, naší oblasti. Uvedl bych jeden konkrétní záležitost z hlediska dopravy, tak jak to leží také na vyjednávacím stole v Paříži. Eh, vyjednávací text, tak jak je nyní formulován, by měl se odkazovat na potřebu potřebu ICAO a IMO, které se musí dohodnout na účinných opatřeních, jak řešit emise skleníkových plynů v oblasti mezinárodní dopravy, kde dochází k velkému nárůstům. Takže to je také jedním z našich cílů. A dalším naším cílem je, aby závazky, které přinášejí a formulují jednotlivé země, aby se prostě nezastavili u toho závazku předneseného v Paříži, aby docházelo k uplatnění transparentních pravidel pro další sledování, kontrolu, jak se skutečně naplňují eh, tyto závazky a jaké mají účinky. Evropská unie jako celek se hodně zaměřuje na transparentnost, na skládání účtu. A to stejně intenzivně jako na otázky právní závaznosti závazků z Paříže. Děkuji, pane předsedo, to je vše, co k tomu jsem chtěla říci. Děkuji vám. Eh, mám tady tři osoby, které se chtějí eh, vyjádřit. Takže dámy mají přednost. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát za tuto iniciativu, za toto slyšení. Myslím, že je velice důležité, že eh, si můžeme vyslechnout tyto experty. Eh, věděli jsme, a vy jste to potvrdili, eh, že odvětví dopravy je největším znečišťovatelem, ale to by nás právě mělo vybídnout k činnosti, tak jak vy to také navrhujete, Měli bychom se snažit toto odvětví ambiciozně přeměnit, tak abychom změnili způsob našeho cestování, abychom změnili způsoby, eh, jakým se vozidla používá a eh, neměli bychom boj s klimatickými změnami brát jako nějakou sankci, ale spíše jako takový hnací motor, který nás přeměje k novinkám v průmyslu, zvláště v automobilovém průmyslu. A měli bychom opravdu toto vnímat jako příležitost ke změně a neměli bychom jenom vyčkávat, jako jsme to viděli v roce 2007, kdy ta čísla znečištění byla nejvyšší a pak došlo k poklesu díky hospodářské krizi, ale víme, že teď pravděpodobně zase dojde k růstu, ale je třeba to opravdu vnímat jako něco pozitivního. Eh, takže vzhledem k tomu, co tady bylo řečeno a co řekla komise o tom 40% cíli, který je velice důležitý a který musí být dosažen, jaký harmonogram tedy budeme mít eh, u eh, legislativního návrhu? Sociální otázky v dopravě eh, všem leží na srdci, ale vlastně se tomu bohužel nechceme dost věnovat, jak vyznělo z dnešního hlasování. A u těch ekologických otázek je třeba, abychom se do toho pustili odvážně a abychom to nebrali jako brzdu hospodářství, ale pravý opak je třeba v oblasti eh, vzdělávání, v oblasti průmyslu se snažit podporovat inovace hledat nové cesty, tak jako dnes třeba vesnice začínají vlastně vytápět solární energii, tak to je aspoň ve Francii, možná i jinde. Je tady určitě mnoho cest a Evropa by skutečně mohla být takovou hnací silou. Děkuji. Danke sehr. Nyní děkuji, nyní Werner Kuhn. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Zajptovi, Bruningsovi a panu Visovi Eh, tady byla stejná důležitá linie během těchto eh, tří příspěvků, eh, jak to bude vypadat s tím, že se globálně otepluje planeta a že to máme snížit o dva stupně. Doprava. Ano, tady vidíme, že právě v případě eh, pozemní eh, dopravy, takže je pozemní doprava největším znečišťovatelem. Výbor pro eh, dopravu se tím v směrnicích zabýval. Když si představíme, že tady máme 125 gramů CO2 na kilometr, i v případě Eh, malých eh, dopravních prostředků, že tady se jedná o změnu generaci a že se to změní během příští generace a že eh, se to omezí na těch 5 litrů, abychom dosáhli těch 125 gramů. Takže to jsou zcela zacílené konkrétní věci. Naše filozofie ze silnice na moře, to je zcela rozhodující Eh, takže abychom měli eh, jasně eh, stanoveno na kilometr, na tunu v případě nákladní dopravy. Může se to jasně stanovit v námořní dopravě, kde je tady toto nejnižší. Tady tento vývoj musí být také zohledněn. Potom železniční doprava. Tam se jedná o elektrickou energii obnovitelnou, tam se to může pokrýt, potom eh, se zvýšila eh, účinnost v případě eh, letecké dopravy, ale na druhou stranu letecká doprava se zintenzivnila, máme 8 miliard lidí a na planetě a HDP se zvýšilo o 20% během deseti let, ale energie celková spotřeba pouze o 5%. Takže tady už máme určitou energetickou účinnost, ale vy jste tady hovořili o tom, že přicházíme o příliš mnoho energie, například při parkování během e, rámci městské dopravy. E, ty silné motory, e, auta, která jezdí velmi rychle na dálnici, tak samozřejmě tento test nezvládnou, pokud je o CO2. A když jedete po, na dálnici rychlostí 200 Eh, kilometrů v hodině, tak tady máte těch 25 litrů, no tak, tak, tak to je. Musíme si tedy eh, rozmyslet, eh, kde máme možnosti úspor a zvýšení efektivity. To je zcela rozhodující. Já bych se chtěl zeptat, zcela cíleně, jak to vypadá s telematikou, s GPS, s Galileo. Takže že je to zcela zacílené. Tady máme obrovské rezervy energie a jaké máme možnosti e, v krátkodobém horizontu, ve střednědobém horizontu, co se týče těch nových motorů, hybridních motorů, ale i jiných motorů, e, elektromobily pro městské oblasti, jak to vypadá s vývojem ohledně litiových e, baterií a ukládání energie v mm, lodní dopravě, jak je to s eh, zemním plynem, eh, protože to je fosilní palivo, ale je mnohem účinnější a eh, výhodnější. To jsou tedy moje dotazy ve střednědobém horizontu, jak to je právě se silniční dopravou, železniční dopravou a námořní dopravou. Eh, vidím, že se přihlásili eh, další, tak musím bohužel řečnickou dobu omezit eh, na dvě minuty. Z Mecklenburska a předního Pomořanska máte štěstí, takže Markusy Pípre, máte slovo. Takže po mně se omezila řeční doba. Ne, ne, protože vy jste z, Mex, Mecklenburska, dobře, do, tak já to omezím. Dobře, děkuji eh, panelistům za to, eh, co tady hovořili o inovacích, o digitální revoluci, telematika, eh, úspora energie, to je vše výborné a my Eh, určitě, eh, kteří se zabýváme eh, technikou, tak jsou to určitě zajímavé pobytka. Co mi trošku vadilo u všech tří, jsou tady ehm, tyto situace mm, poněkud negativní výhled tady v Evropské lidové straně od Paříže ta situace se nezdá být růžová, když se podíváme na naše na naše na situaci, takže ta, Mm, když byste řekli, co všechno musíme dosáhnout, tady se jedná o demokratické principy, A to, že zde e, citujete vašeho e, právníka, tak e, k tomu se musím vyjádřit. E, dotaz e, pro vás tři. Tady tento e, cíl těch dvou stupňů. E, já jsem studoval klimatologii po dobu několika semestrů a tenkrát jsem se naučil, že za 15 eh, tisíc let eh, se eh, teplota zvýšila o 4-5 stupňů, takže 50krát se to snížilo a jak můžeme politicky dosáhnout těch dvou stupňů, když to trvalo po letí. Mm, mm, nechci, abyste mě špatně chápali. Já hovořím o přirozených eh, pohybech, protože eh, tady jsou mnohem dramatičtější okolnosti. A potom otázka, jak si to konkrétně představujete. Takže omlouvám se, ty otázky jsou eh, důležité a vy jdete jiným směrem, takže dovolte mi tyto dotazy. Vy jste řekli, že emise jsou vysoké, ale když se podíváme na tunu, na kilometr eh, CO2 na tunu, tak tyto emise jsou tam také vysoké, takže to jsem úplně nepochopil. Poslední dotaz. Eh, veškerá zátěž eh, dopravy, různé ty ekologické daně, daně na palivo a tak dále. V inovaci, v ekologii, když se investuje, ale ne do sociálních oblastí, tak eh, uvažovali jste někdy nad tím, jak, kde bychom se dnes nacházeli, kdyby místo nových eh, dramatických legislativ a místo dramatických zátěží, kdybychom eh, přímo ulevili dopravě, tak abychom dosáhli našich cílů. Děkuji, ale ty dvě minuty platí nyní pro všechny. Maria Kilonen. Mario? Thank you, Chair. Thanks, colleagues. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové, děkuji také řečníkům. Myslím, že musíme společně diskutovat o klimatických otázkách, o znečištění vzduchu, které vlastně zabíjí více Evropanů než eh, dopravní nehody. Mě to velice znepokojuje. Eh, znepokojuje mě to teď a znepokojovalo mě to už dříve. Teď eh, tady vyvstal ten skandál s Volkswagenem a eh, diskutuje se o tom o to více. Ukázalo se, že při testování vozidel dochází k systémovým manipulacím a na základě toho komise Eh, oznámila, že bude vlastně měnit eh, ten způsob schvalování typu. Je třeba provést takové změny, aby byly rovné podmínky, aby nebylo možné podvádět zákonodárce, investory ani řidiče. A chtěla bych ještě říci, že nevěřím tomu, že Volkswagen je jedinou firmou, je jich určitě více v tom a mě velmi znepokojuje, že pokud v Evropě s tím nic neuděláme, tak eh, vlastně prohrajeme eh, v té eh, automobilové soutěži s Toyotou a Japonskem. Ráda, aby náš automobilový průmysl se probral a my, politici, abychom se probrali a něco udělali, než bude pro, mm, příliš pozdě pro lidi i pro průmysl samotný a také pro pracovní místa. Děkuji. Renaud Muselier. Děkuji nyní Renaud Moselier. Euh, Děkuji za jednotlivé příspěvky. Já mám pár drobných rychlých dotazů. K tomu prvnímu vystupujícímu je jasné, že pokud jde o dotace 300 miliard eur, které nesou na fosilní energie, by se v Evropě měly věnovat spíše na, spíše na čistou energii, ale jak by to tedy fungovalo, jak by byl ten mechanismus koncipován. Dále naše země eh, v rámci územních samozpráv mají svou odpovědnost. Hovořilo se o agendě místní samozprávy. Jaká je to agenda, co to je za agendu a jak tedy ta místní samozpráva k tomu může přispět, nebo ty orgány, kterými my předsedáme v našich eh, konkrétních zemích. Dále, další věc, finanční balíček pro rozvojové země. Existuje například ten projekt pana Borloa týkající se elektrifikace Afriky. Eh, je možné třeba toto zapracovat do toho finančního balíčku? Vielen Dank. Eh, děkuji. A tady eh, vidím, že nechci, aby Nizozemsko tady Eh, eh, aby Nizozemsko eh, zmizelo kvůli tomu, že se zvedá hladina. Tady existují ty varovné signály. Týká se to ostrovů, ostrovy, které se nezúčastnily industrializace, ale jsou tím ohroženy. Takže opravdu varovný signál. Elektromobily. Eh, elektřinu máme ze zásuvky. Jak to vypadá s elektromobilem, eh, když je to hybrid nebo střední třída v porovnání s benzínem? Takže já když to porovnám, já si myslím, že ta situace není lepší. Ty elektromobily nebudou lepší, pokud nejsou z obnovitelných zdrojů. Tyto hodnoty by mě zajímaly. Eh, třetí věc. Kodaň, když, se, když bych před 25 lety řekl, že tam lidé když bych řekl, že tam bude většina lidí jezdit do práce na kole, tak to je realita. Oni za 20 eh, let udělali něco, co jsme si dnes nedokázali představit. A ve městech je to velmi důležité, protože ve městech právě vzniká 70 eh, škodlivých emisí, které způsobuje doprava. Kodaň je tedy pozitivní příklad, kdy můžeme ukázat, že můžeme zajistit mobilitu a chránit životní prostředí. A další věc, já jsem eh, přesvědčen, že když hovoříme o e, nerovné konkurenci, hovoříme o e, miliardách investice. Třeba e, letecké společnosti neplatí přidanou hodnotu. Máme třeba v případě železnic, musíme posílit síť železnic a potom máme protože eh, samozřejmě tady, mm, když porovnáme mítné na silnicích a mm, železnice a tady ten nerovný přístup, který existuje v Evropě, co se tedy musí eh, stát? Já jsem přesvědčen, že bychom měli mít eh, spravedlivou hospodářskou soutěž. Takže buď platí všichni, anebo platí nikdy, protože ti, co chova, se chovají ekologicky, tak jsou více zatížení než ti, co uh, ekologičtí nejsou. A e, nyní máte dvě minuty na vaši odpověď. I didn't know. We also fell on... Nevěděl jsem, že na nás taky se vztahuje to dvouminutové pravidlo. Okay, thank... Vy můžete tři minuty. Uh, Děkuji vám. Tak za prvé, zda existuje nějaký pozitivní pohled eh, v celé této věci. Ano, já si myslím, že ano. Evropská města jsou velice různě výkonná, pokud jde o mobilitu a dopad mobility na životní prostředí a klima. Určitě se lze mnohé naučit i v Evropě. Pokud srovnáme Kodaň s Bruselem, tak bych o tom mohl hovořit dvě hodiny, ale mám jenom tři minuty. Pak také existuje mnoho inovací v udržitelné logistice a v logistickém řetězci, který je důležitým motorem mobility a i tady je hodně inovací. E, Evropa, myslím, je v tom úplně první na světě. Pokud se díváme na celosvětovou konkurenceschopnost, je jasné, že nové technologie, včetně nových modelů aut, eh, nových vozidel, nových systémů, jako jsou technologie IKT, nové podnikatelské modely, eh, takže tady existují skutečně celosvětové možnosti a například v rozvíjejících se zemích eh, je otázka třeba znečištění vzduchu dnes i politickým problémem a bude tam třeba změnit eh, přístup. Ten dvoustupňový cíl samozřejmě nespadl z nebe eh, a vychází to z IPCC a z vědeckých poznatků za poslední roky. Ty teplotní rozdíly nebyly 4 až 5 stupňů, právě naopak teplota byla spíše stabilní a musíme se tedy hodně vrátit, než zaznamenáme eh, nějaký nárůst v takové rychlosti jako dnes. Pokud se podíváme na to paradigma efektivity, někteří o tom tady hovořili. Ano, my eh, budujeme efektivnější auta, mm, mm, vlastně CO, CO2 vyjádřeno v tunách na kilometr se snížilo, ale problémem je, že teď máme, jezdíme více kilometrů ve větších autech, eh, autech eh, těch aut je více a pokud tedy nezměníme systém eh, mobility, tak vlastně nemůžeme změnit ani objem těch eh, emisí CO2 a skleníkových plynů. Podíváme-li se na znečištění vzduchu v Evropě, jak to říkala paní Kilenen, myslím, máme docela dobrou představu o znečištění vzduchu a to včetně znečištění způsobeného mobilitou. Víme, jaký to má vliv na zdraví Eh, odhadujeme zhruba 400 tisíc předčasných úmrtí v Evropě v souvislosti se znečištěním vzduchu. tak to jsme to odhadovali u balíčku při eh, revidovaného balíčku kvality ovzduší. Dále, eh, dotace, ať už jsou přímé nebo formou daňových úlev, vlastně ovlivňují trh a ovlivňují i spotřebitelské volby což je hlavní faktor, který vysvětluje eh, vlastně situaci vozového parku eh, v některých evropských zemích a na takové širší makroúrovni eh, zvažovat vlastně ty dotace do energetických systémů, které používají uhlík, je pochopitelně třeba činit OECD, Světová banka, je to poměrně široké téma, eh, které se tam řeší. Pokud jde o toky, efektivity a využívání moderních technologií, na to se ptal pan Kuhn, je jasné, že musíme používat všechny prostředky, které máme, abychom co nejlépe využili ty zdroje, které máme. Takže musíme ty toky lépe využívat, eh, musíme lépe eh, a chytřeji řídit dopravu, Víme také, že ty nové technologie dobře fungují, ale zatím ještě nejsou široce uplatňovány ve většině evropských oblastí, eh, které jsou přitom odspány dopravou, protože lidé mají strach, že to občané nepodpoří, ale opak je pravdou. A občané ve skutečnosti eh, mají eh, tedy pochopení pro dopravu, kde ty toky jsou lépe řízeny a myslím si, že to není tady problém podpory občanů. Takže teď skončím, než mi tady eh, pan předseda udeří kladívkem do hlavy. Děkuji. That is clear and uh, but we have... Říkáme, že musíme řešit eh, dva uh, typy problémů do budoucna. Uh, máme tady případy kde těch, kteří chtějí řešit eh, problémy, eh, je, ještě vypíná se bohužel mikrofon. Takže jde eh, o tu otázku cíle oteplení maximálně o 2 stupně a také eh, další aspekty, které se mě týkají ještě více, a to si, jsou sociální aspekty, eh, kde dochází k ještě pomalejším změnám, než které eh, probíhají technicky. Proč bude tady ta konference v Paříži? Proč je tady tento velik, tato veliká akce, jestliže není vyvolána velkými obavami, kde jde o velké politické úsilí? O co jde? Co se změnilo ve výzkumu o trvalé udržitelnosti? To se obrací také na vás. Ve střednědobém výhledu v posledních letech jsme vedli diskuse o energetické účinnosti. To je střednědobá strategie, ale podívejte se teď na cíle z Elmau. Elmau bylo setkání na vysoké úrovni. Hovoří si o tom, že je třeba dekarbonizovat Eh, do roku 2100 plně dekarbonizovat oblast eh, oblast dopravy a oblast výroby. Kolik to je vlastně času? To je vlastně velmi málo času, to je otázka jen zhruba jedné generace. Eh, co řeknu svému synovi, kterému je dnes 10 let? On v té době stále ještě bude žít. Je to rozhodně posun v naší diskuse. Dříve jsme hovořili o trvalé udržitelnosti, o výzkumu, o trvalé udržitelnosti, o účinnosti. A nyní máme situace, kdy eh, mluvíme o přeměně celé ekonomiky a celého sociálně-ekonomického systému od roku 2050 dál. A to je vlastně transformační výzkum. Vidíme tady výzkum a to vidíme tady výsledek a to i na vysoké politické úrovni. A děkuji a nyní třetí řečník. Děkuji, vážení um, členové parlamentu, za vaše otázky. Já jen velice rychle řeknu eh, pár slov o některých legislativních návrzích a o strategické komunikaci, kterou navrhuje komise. A přitom si připomínám, že eh, tady hovoříme také o eh, technologii automobilů a o palivech, které používáme v těchto automobilech a o dopravních systémech, z hlediska telematiky a z hlediska účinnějšího využívání infrastruktury. V první polovině příštího roku vyjde v komisi sdělení o dekarbonizaci dopravy. Později, během téhož roku, bude přeskum legislativy o osobních vozidlech. jim se tedy počítá a dojde k návrhu o monitorování emisí z velkých eh, vozidel. Eh, dále také eh, v ICAO probíhá jednání o emisích z letecké dopravy. A dále je tady směrnice o infrastruktuře, která byla nedávno změněna a kde členské státy v dohledné době předloží své plány. Tedy v komisi se snažíme řešit jak otázku standardy účinnosti vozidel, dále otázka CO2. CO2 vlastně nám tady e, zastupuje problém energetiky a dále otázka paliv a snaha, aby systémy fungovaly lépe díky telematice. Dále je tady otázka kompatibility. Když se nepokusíme zajistit konvergentnost technologií, pak to, co bude ve vozidle, nemusí odpovídat tomu, co existuje v oblasti infrastruktury. Takže telematika musí všechny tyto věci sladit a také DG Move na tomto pracuje. A konečně Eh, testování vozidel, to je další oblast legislativy, eh, kde se v posledních dnech právě v komitologie eh, tato věc projednávala a v, jak to normálně probíhá v komitologii, bude také předloženo parlamentu. Základní věc je, že se nám zužuje celý ten cyklus a to se také týká nezávislosti inspektorů z hlediska testování. Toto práce dále probíhá a zahájena už byla. Na místní úrovni tady se hovořilo také o dobrých eh, postupech v některých zemích. Tady vidíme eh, říjnové zasedání Rady pro dopravu, věnující právě jednu část zasedání využívání Eh, jízdních kol v dopravě ve městech. To je tedy samozřejmě otázka subsidiarity. To by se mělo řešit na, úrovni, na úrovni městské, místní a nikoli samozřejmě na úrovni eh, evropské. Takže toto je snaha začlenit lépe vše do programu. Um Děkuji a pan Bruning požádal ještě o krátké doplnění. Question from the chair. Já jsem zapomněla odpovědět na otázku předsedy, tedy e-driving jsou tady eh, i automobily. Ehm, já musím říci, že tady byl případ, eh, takový případ byl před 15 lety, ale teď už to takto neplatí. Naopak dochází k zlepšování výkonu eh, s poklesem emisí skleníkových plynů a přitom větším výkonu díky dobrému spalování. Dále bylo řečeno, že energie by měla být optimálně obnovitelná, ale i v tom přechodném období v systémech energií bychom se přesunuli od eh, z point source pollution. To je snažší snižovat a tady bychom také měli eh, ve městech eh, velký do, pozitivní dopad na zdravotní stav, když Eh, tady bude celá řada těchto výhod spojených s těmito vozidly, eh, kdy mm, eh, dochází k uvolňování začišťujících látek ze spalovacích motorů. Děkuji vám. Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat panelistům, také za to, že jste se ptali a zodpověděli. Proč jsem optimist? 8. listopadu Rada ministr, ministrů, tam byli ministři dopravy a eh, eh, tři hodiny poslouchali, jak to může být eh, s koly ve městě a rozhodli se vypracovat cestovní mapu pro cyklisty. A to znamená, že v evropských městech se bude více než 50 dopravy že tedy 50 nákladňáků bude vyřazeno z měst. Děkuji. So, dürfte ich dann Sie bitten, sich hinzu... Eh, prosím, posaďte se. Panel. Prosím, posaďte se a budeme pokračovat v druhém panelu. Eh, tento eh, panel se bude týkat hlavních odvětví dopravy. Vítáme pana Petra Dolejšího z Evropského združení výrobců automobilů, Edmund Hughes z Mezinárodní námořní organizace a pan Erik Dotriat, který je výkonným eh, ředitelem Clean Sky. Nejdříve eh, bych chtěl eh, požádat o slovo pana Petra Dolejšího. Máte 10 minut, prosím. Thank you very much, Chair, and good Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne všem. Pokusím se o stručnou prezentaci, aby byl čas na otázky. Nejprve několik zásadních čísel které je třeba mít na paměti, když diskutujeme o budoucnosti dopravy. Doprava je zásadní pro podnikání v Evropě a také pro soukromé řešení, zajišťuje dodávky zboží a služeb. A neměli bychom zapomenout na to, že je to tedy důležité pro hospodářství. Pokud jde o soukromé využívání, doprava umožňuje mobilitu pracovní síly, Eh, dostupnost služeb, které potřebujeme k našemu životu. A často se zapomíná, že také umožňuje chránit určité společenské skupiny v souvislosti se začlenováním do společnosti. Eh, silniční doprava a osobní doprava vlastně stále produkuje emise už od roku 2007 a bude to pokračovat i nadále. A měli bychom teda eh, diskutovat do budoucna, zda eh, není třeba nějak zrychlit eh, tempo. Takže abychom zachovali zásadní hospodářskou úlohu dopravy, musíme vytvořit rovné podmínky. Jednak napříč odvětvími, to už tady zazněly různé cíle, různé požadavky v této souvislosti. Pokud se podíváme třeba na změny které souvislejí, souvisejí s různými typy dopravy, tak vidíte, že vlastně se strojnásobily možnosti eh, dodávek třeba u eh, vlaků, ale víte, že ve vašem výboru se hodně diskutovalo o rozměrech a nebylo to jednoduché, ale i to může přispět k efektivitě dopravy, takže ty rovné podmínky jsou zcela zásadní. Druhá, druhý aspekt je dostupnost. Je hezké, že máme skvělá řešení, ale musí být tato řešení dostupná a to platí především pro osobní auta. Průměrné auto v Evropě je 10 let staré, má 10 let starou technologii. E, samozřejmě bylo hezké, kdybychom měli více dotací na prodej více aut, ale když vyměníte auto, tak samozřejmě se zlepší spotřeba, zlepší se výkonnost a tak dále. My jsme provedli výpočty a i kdybychom ponechali cíl 95, na, tak bychom takto mohli snížit emise o 30% a to je určitě důležité. Máme samozřejmě nová řešení jak v podnikání, tak v oblasti technologické a určitě budeme nadále investovat do nových řešení, do nových hybridních aut a dalších eh, nových novátorských typů. Již tady zaznělo, že se nejedná jenom o technologie. Jedná se o celé prostředí, eh, které s tím souvisí a které umožňuje zavádět některá opatření. Takže můžeme dodávat skvělá auta na silnice, ale ty pak budou stát v garáži, protože pro ně nebude infrastruktura je třeba se dívat i na energie. Můžeme mít elektrická auta, ale pokud to bude elektřina, která je vyráběna z uhlí, tak to tomu životnímu prostředí stejně moc nepomůže. A pokud nebudeme mít standardizované nabíjení, tak ta auta také zase budou zůstávat v garáži. Takže je to celý balíček opatření, která se musí zavést. Například v naší oblasti osobní u osobních aut se zaměřujeme zatím na, pouze na technologii, což je asi špatně. Víme, že když budeme mít stejné auto a budete to řídit po staru, tak vlastně ty výsledky mohou být úplně jiné, než jak se plánovalo na papíře. Musíme zvažovat počítačová řešení, musíme zvažovat ekologické řízení, protože my zodpovídáme za to řízení auta ne to auto samotné. Tohle všechno musí být součástí komplexního přístupu. Nesmí jsme se zabývat jenom třeba motorem nebo technickými vlastnostmi. Je to skutečně velký rozsáhlý balíček, který s tím souvisí. Co se týče našeho přístupu, na co my se zaměříme, to bude pochopitelně digitalizace dopravy. Už to tady zaznělo několikrát. ITS a provádění těchto systémů je klíčové, ale zase nejde jenom o auta. Minulý týden jsem byl v Nizozemsku a je hezké, když někde ve vesnicích se eh, zeptáte, zda mají synchronizované semafory eh, a zjistíte, že když je mají, eh, tak dojde k velké úspoře energie, snížení emisí CO2. To by se mělo udělat v, Bruselu, kde vlastně se musíte zastavovat na každém semaforu ale taková je prostě realita a to nesouvisí s autem jako takovým, souvisí to s námi všemi, s městy, regiony a členskými státy, které to mohou zajistit. Vedle toho samozřejmě také to může mít velký prospěch pro životní prostředí. Zelená eh, řešení, to je naše práce, my se snažíme hledat nová řešení a pokud srovnám vlastně ten vozový park, který byl před deseti lety a s tím, co máme dnes, tak myslím, že došlo k určitým změnám. Máme hybridní auta, máme auta, které plně jezdí na elektrickou baterii, jsou další nová řešení. Třetím aspektem, na který se chceme zaměřit, je mobilita ve městech. Všichni žijeme ve městech a snažíme se hledat nějaká řešení, ale možná je zde třeba říci, eh, ano, změnila se úloha měst, ale pokud máme 200 různých řešení, tak to je jenom zhorší situaci. Potřebujeme harmonizovaný přístup měst. Je to celkem jednoduché počet, počítání. Pokud se jedno město zlepšuje, zaměřuje na naftové motory, jedno se zaměřuje na eh, efektivnější elektřinu, tak to jsou vždycky všechno malé trhy a tím pádem vyšší náklady. A je to takový kruh, který nakonec ničemu nepomůže. Vím, že tady panuje zásada subsidiarity, s tím souhlasím, ale my jako globální výrobci potřebujeme globální řešení. A to u systému ITS eh, by se nemělo tedy fragmentovat na zájmy jednotlivých zastupitelstv. Abych to schrnul, snažíme se tedy přenášet výsledky Tématem tohoto slyšení je, co můžeme udělat do COP21. My si myslíme, že už teď máme tady dobrý balíček eh, týkající se klimatu a energie do roku 2030, bude po COP21 revidován, ale už teď máme dobrý rámec, eh, který nám umožňuje vědět, kterým směrem se ubírat. Tento balíček je velice ambiciozní, porovnáme-li ho s USA nebo s Japonskem ale samozřejmě musí být také proveditelný, realizovatelný a musí dodržovat e, i závazky ostatní. Je sice hezké, že tady v Evropě něco uděláme, ale co se mi třeba líbí na webových e, stránkách, e, tam je taková mapa světa a tam vidíte, jak se tam ty emise točí dokola. Takže pokud my tady uděláme cokoliv a Čína, USA, Brazílie nic neudělají, tak bohužel budeme mít problémy pořád i tady. COP21 by tedy mělo přinést nějaké závazné řešení, měly by se tam respektovat závazky všech jednotlivých smluvních stran a bohužel, musím to tak říct, Evropa by neměla být zase naivní a měla, měla by mít obdobné ambice jako ostatní, protože upřímně řečeno pro velké firmy, proč by měly být tady, když mají mnohem příznivější podmínky někde jinde. A není to jenom problém našeho průmyslu, to je problém všech dalších odvětví. Takže je třeba dosáhnout na COP21 nějakého vyváženého výsledku, který by se potom přetával do našich politik. Děkuji a ještě jsem vám uspořil jednu minutu. Eh, especially for the one minute. Now... Tak díky i vám zvláště za tu jednu minutu. Nyní je na řadě Edmund Hughes z Mezinárodní námořní organizace. Máte slovo. Uh, Uh, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, já zastupuji IMO, konkrétně sekretariat a Jsem velmi rád, že mohu uh, přednést příspěvek do vašeho slyšení o příspěvku dopravy k naplnění uh, cílu Eh, Náušní doprava eh, vlastně umožňuje 90 přepravy z hlediska objemu zboží eh, v celosvětové ekonomice a IMO a 127 členských států si uvědomují velkou výzvu, před kterou stojí, neboť všechny sektory musí přispět k řešení klimatických změn. Můžeme říci, že IMO eh, rozvíjelo právní eh, rámec umožňující lodní dopravě být bezpečnější, čistší a eh, přinášet nákladově zajímavou, energeticky nenáročnou aktivitu, která umožňuje přepravu zboží. Snižování eh, emisí z lodí je jasně srozumitelný cíl pro IMO a je to velice důležitý krok, kdy došlo eh, k schválení mezinárodní úmluvy o lodích. V současné době se to týká vlastně 95 všech lodí. Tento právní rámec představuje globální cíl, eh, kdy dochází eh, k aplikaci těchto pravidel pro všechny nově stavěné eh, lodě a znamená to také velkou úsporu 260 lodí, které bylo v nedávné době takto postaveno, splňuje tyto náročné cíle. A e, tady můžeme říci, že v boji proti klimatickým změnám právě lodní doprava a námořní doprava přinesly velký e, přínos. Mnoho podniků pracující v oblasti lodní dopravy chápou, že mohou nyní efektivně e, provozovat svou, svoje podnikání a snižovat spotřebu pohoných hmot. A e, podniky se také snaží využít e, konkurenceschopné výhody e, v této oblasti a intenzivně se podílejí na tomto snižování emisí skleníkových plynů. Do roku 2012 za pět let celkové, celkový přínos se vlastně snížil z 2,5 na 2,8 na 2,2 stupňů. Můžeme říci, že to stejné období přináší velké eh, úspory. Eh, Pokrok je zcela jasně pozorovatelný, eh, protože emise CO2 mohly do roku 2050 narůst mnohem více, kdyby nedošlo k uplatnění těchto technologií. A e, můžeme říci, že v roce 2011 byly uplatněny některé praktické systémy e, jednotného uplatňování e, těchto pravidel v celé flotile lodí. Můžeme říci, že také aktivně zvažujeme další technická opatření, jak zvýšit účinnost lodí a snížit spotřebu pohoných hmot. V IMO proběhly také další aspekty odpovídající kyotskému protokolu, eh, kdy eh, bylo právě IMO stanoveno jako agenturou, eh, která zvládá tyto oblasti z hlediska lodní a námořní dopravy. Částečně je to proto, že vlastně přidělení emisí z lodní námořní dopravy Eh, konkrétní zemi je vlastně velice složité, ke které zemi eh, patří to je konkrétní emise. A globální eh, předpisy se týkají těchto lodí. Například je tady globální režim dodržování konkrétních pravidel u těchto námořních plavidel. Eh, pravidla IMO, která již platí, eh, umožní výrazné snížení emisí eh, CO2 vypouštěných z lodí. Tyto emise se budou dále snižovat a budou přispívat k vytváření trvale udržitelného námořního prostoru. lodě eh, přivezly obrovské množství zboží a předpokládá se, že do roku 2050 se tento objem ještě dále zdvojnásobí. Eh, to bude znamenat, že se budou používat také větší lodě a že počet lodí bude vyšší. Eh, to i dopad na světový obchod. Rozvíjení opatření aplikovaných univerzálně v celém tomto oboru E, díky působení IMO jasně ukazuje, že je možné řešit problémy komplexně a jasné je, že IMO je velmi dobrý mezinárodní orgán, který může řešit také otázky e, vypouštění skleníkových plynů. Vielen Dank. Und dann kommt... E, děkuji. A nyní náš příští příspěvek Erik Dotrio z Clean Sky. Děkuji, pane předsedo. Dovedete si představit, co to je Clean Sky, že se to týká leteckého průmyslu a také cíl v oblasti životního prostředí. Podíl letectví na emisích CO2 lidského původu je poměrně nízký, zhruba 3 někdy trochu více podle vědeckých eh, hypotéz k různým typům emisí, ale eh, letectví velice rychle roste. A takže tedy eh, samo o sobě si zaslouží své specifické opatření už s ohledem na budoucnost. Zdá se, že nám to nefunguje. Tady vidíte graf který eh, zpracovala mezinárodní organizace ATAG, to znamená Air Transport Action Group. A tento graf ukazuje, jaký bude vývoj emisí CO2, pokud se neudělá nic z hlediska technologického, eh, z hlediska typu používaných paliv, a podobně. To znamená, pokud te, ten růst letectví eh, necháme běžet tak, jak vypadá dnes, s určitým eh, ekonomickým optimismem, tedy růst 4 až 5 ročně. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jak, jakou hodnotu mají ty odhady až do roku 2050, ale zatím tedy se to takto eh, vyvíjí, tento růst. Ten růst je zatím přibližně stálý, a není příliš ovlivňován třeba tou krizí z roku 2008 nebo jinými proměrnými. Takže je důležité reagovat, něco dělat a nebudu zabíjet do podrobností, ale vidíte tady různé prostředky, včetně technologických, které by mohly umožnit zvrátit tento trend. Cílem této skupiny, v níž jsou zastoupeni všechny letecké společnosti i letečtí výrobci z celého světa, je zajistit neutrální růst. To znamená, že od roku 2020 by se neměly zvyšovat emise CO2 a s tím růstem by to vlastně mělo znamenat pokles v relativních číslech o 50%, což je ambiciozní cíl, který vyžaduje celou řadu nejrůznějších prostředků dohromady. Tady, pokud jde o Evropu a cíle, které byly vytyčeny a schváleny, eh, toto zpracovala AKARE, to je vlastně poradenský orgán, kde jsou zase zastoupeni letečtí výrobci letecké společnosti, výzkumné ústavy a státní a veřejné orgány, včetně Evropské komise. Tady ty cíle mají dvě různé lhuty, 2020-2050. 2050 se jeví jako velice vzdálená doba, ale určitě víte, že letecký průmysl je odvětvím s velice dlouhým cyklem, pro, uběhne deset, desítky let, než vlastně Eh, se objeví nějaké eh, nové technologické řešení a mezi tím, kdy vlastně to předchozí řešení vyřazeno z provozu trvá třeba 60-70 let a chceme-li tedy řešit emise v roce 2050, je třeba o tom přemýšlet už nyní. Ty cíle jsou tedy v množném čísle, týká se to hluchu, oxidu dusíku a vpravo to jsou emise CO2, které samozřejmě jsou úměrné spotřebě paliva. To znamená 50% snížení 2020 a 75% snížení do roku 2050. To neznamená, že spotřeba eh, by se měla vlastně vydělit dvěmi, dvěma ve srovnání s rokem 2000. Znamená to, že všechny tyto technologie pro příslušné kategorie letadel by měly umožnit dosáhnout tohoto cíle. Clean Sky je takovou eh, operativní složkou této snahy. Již několikrát bylo řečeno, že technologie sama o sobě nestačí, s tím souhlasím, ale technologii potřebujeme rovněž. Chceme-li dosáhnout eh, tohoto cíle ve středně nebo dlouhodobém časovém horizontu. Clean je tedy společnou technologickou iniciativou, je to partnerství veřejného soukromého sektoru, financováno tedy půl na půl EU a soukromým sektorem. Je zajímavé, že v tomto odvětví největší výzkumný program má především e, ekologické cíle a také cíle e, týkající se konkurenceschopnosti, protože je jasné, že konkurenceschopná letadla v budoucnu budou taková letadla, která budou mít nízkou spotřebu a budou produkovat málo emisí CO2. Cíl se tedy eh, týká eh, vlastně propojení eh, velkých významných technologií, tak, aby se dosáhlo toho omezení nebo snížení do roku 2020 a posléze do roku 2050. Mm, máme potom program Clean Sky 2, který má celkové financování 4 miliardy eur, z toho 1,8 z EU. Pak také jsou projekty týkající se třeba vodíku a dalších e, nových paliv, nebo e, program Biobase Industry, který by se měl zaměřovat na biopaliva. Klinská je se týká nejrůznějších eh, zařízení, která jsou v letadlech. To jsou elektrické systémy, motory, eh, dále různé součástky v tom letadle eh, a jedná se o různé kategorie letadel, od malých letadel do 20 míst, ale i Eh, se to týká velikých letadel velikosti Airbusu. Vpravo bych tady chtěl zdůraznit, že se provádí i technologické hodnocení pravidelně zhruba každý rok. Dělají to výzkumné orgány a vyhodnocují, zda ty cíle, které byly stanoveny pro jednotlivé kategorie letadel, jsou naplňovány těmi zavedenými technologiemi nebo ne, tak aby se pak ta činnost mohla dále nějak orientovat. Dobrá zpráva je, že ty cíle první generace Clean Sky budou splněny a druhá generace Clean Sky tedy začala. Tady několik obrázků pro představu. Tady vidíte několik příkladů. Eh, je to často ukázka vlastně eh, zaletu, takže to je nákladná činnost, proto ten program je takto obsáhlý. Vidíte tady také některé hodnoticí prvky, nevím, jestli to tam přečtete. ale pro eh, vlastně letadla eh, na střední a krátké vzdálenosti, které jsou jádrem eh, letecké dopravy, lze díky těmito techno, těmto technologiím snížit emise CO2 o 40 Takže ty věci jsou na dobré cestě. Průmysl k tomuto programu také přispívá, je tam ten podíl 50 na 50. Průmysl pak tedy musí být motivován eh, také k eh, vyvíjení nových výrobků. Elektrický pohon, nejprve tedy hybridní pohon, posléze elektrický, to také je součástí cílů eh, Clean Sky 2, který byl spuštěn minulý rok a to i u těch e, velkých letadel. To je velice ambiciozní věc, zabere hodně času. Ale jak jsem říkala, letectví je odvětvím, který potřebuje čas, potřebuje stabilitu na vývoj programů. A je to tady dlou, věc, kde se musí uvažovat dlouhodobě. CO2 je také dlouhodobým skleníkovým plynem, takže je to celkem koherentní. Ještě možná poslední věc. Letectví je eh, odvětvím, které bylo eh, celosvětově vždy velice organizováno, což souvisí s významem letecké bezpečnosti. A existuje mnoho databází na celosvětové i evropské úrovni, které umožňují provádět společná opatření, mít společné závazné cíle. Eh, byla tady zmínka o ICAO, která chce připravit předpis týkající se CO2, tak jako už dlouho je předpis týkající se hluku. Takže tady ty organizace už jsou, které umožňují vlastně pokrok. A myslím, že tady existuje i společná vůle. Evropa se hodně snaží, ale také třeba američané mají obdobné pro- projekty, jako je Klínské. Vielen Dank. Děkuji vám za tento třetí příspěvek. A nyní jsou eh, na řadě dotazy poslanců. Prosím, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám naše řečníky. Já mám několik otázek, zejména na automobilový průmysl a také na letectví. Řečník řekl, že je těžké předvídat eh, budoucnost, ale budoucnost vidíme dost černě, protože máme už určitá čísla. 40 tisíc eh, občanů je vystavováno eh, vyšším hodnotám, než které stanoví Evropská unie u malých mikročástic. Ty mikročástice PM10 a Eh, dus, eh, oxidy eh, dusíku také přesahují výrazně hodnoty 400 tisíc mrtvých, navíc zbytečných mrtvých právě kvůli malým částicím. Odhaduje se, že náklady jsou 600, 767 miliard eur. Čili já bych eh, chtěla klást eh, jasné otázky. Jak je možné, že automobilový průmysl v Evropě není schopen respektovat normy 80 mg eh, na kilogram, zatímco USA to dokáží a některé jiné země to také dokáží? Druhá otázka. Vystoupení začalo slovy týkající se rychlosti. Pokud je o rychlost, musíme připomenout, že v roce 2014 bylo velmi mnoho mrtvých a velmi mnoho vážně zraněných na silnicích. Hovoříte o rychlosti. Já vám ale eh, k vám hovořím jako zpravodajka o trvale udržitelné mobilitě. U rychlosti eh, se eh, stále automobily průmysl snaží tuto otázku omezení rychlosti ve městech eh, dávat stranou. Přitom je to tak důležitá otázka. Hovoříte o technologiích, ale já zde připomínám, čistý diesel neexistuje, protože eh, Teď se objevují nové filtry na částice, ale čím jsou novější tyto filtry, eh, tím jsou ve vzduchu jemnější a menší tyto částice, které se dostávají přímo do plic lidí. Já bych ráda věděla, kdy se opravdu eh, bude snažit automobilový průmysl přeměnit, aby se postupně eliminoval diesel. Eh, jinak eh, nedojdali k rychlému upotření nových technologií, nových vyškolení, budeme mít velké problémy. A teď se ještě dostávám k letectví. To je oblast, kde vazba mezi dopravou a klimatem eh, se stále jasněji projevuje. Chtěla bych vědět, stále eh, se hovoří o tom, že by se měla zvýšit daň za paliva. To by mělo platit ale také pro kerozen, eh, protože i letectví je přece stejně znečišťující prostředí jako jiné. Děkuji, nyní Maria Kilenen. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a děkuji řečníkům. Já bych ráda položila některé žhavé otázky. Eh, na téma eh, mobility a udržitelnosti dopravy. Já jsem slyšela, že bylo řečeno, že tolik nezáleží na tom, jaká jsou automobily v Evropě, protože tady máme málo obyvatel, ale z vašich eh, dokumentů, eh, kde se hovoří o tom, kolik aut se používá všude ve světě, já vidím, že u nás právě největší vozový park, ten je právě v, Evro, v prostoru EU. A proto podle mého názoru je důležité, co v Evropě děláme. Je tady velký vozový park v Evropské unii. Eh, velký vozový park osobních automobilovů. Já tedy doufám, že eh, se na nás nedíváte jako na malý prostor z tohoto hlediska. Protože my máme dva až třikrát více eh, vozidel než v USA. Takže jsme eh, velice důležitým prostorem z hlediska znečišťování a také z hlediska klimatických změn. Hodně štěstí. Taylor. Děkuji nyní Keith Taylor. Če? Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě malé otázky. Jedna eh, se týká automobilového průmyslu a druhá Clean Sky. výrobci automobilů a automo- nákladních automobilů říkají, že můžeme eh, mít eh, důvěru, ale eh, zase na druhé straně se tady objevují obvinění, že se domlouvají na cenách, že se tedy dohodovají na cenách těch různých čistých technologií. Proč tedy bychom vám měli důvěřovat? A druhá otázka, eh, která se týká letectví. Eh, a reaguji na diapozitivy celkových emisí CO2. Já jsem si kladl otázku, zda nárůst emisí a celý ten potenciál oteplování z hlediska z důvodu letectví eh, je takto vyjádřen, protože eh, vlastně podle toho, kde k té emisi dochází, jak vysoko ve vzduchu, tak to má různé dopady. Děkuji, Markus Pieper. Eh, já bych se chtěl spíše Eh, odkázat nebo eh, namířit na naše kolegy spíše z levice, než se obrátit na eh, naše panelisty, protože ty výrobky, ty, ty při, příspěvky byly výborné, ale tady se jedná o to, že 57 procent aut, to znamená, že vět, eh, tento průmysl zaměstnává obrovský počet eh, lidí. A když budeme zakazovat takovéto technologie, tak to eh, si musíte uvědomit, že by bylo velmi špatné. Já si činím opravdu velké obavy, jestli nejsme poněkud jednostranní, pokud tedy budeme argumentovat. Samozřejmě tyto skandály se staly v automobilovém průmyslu a musíme si eh, se zaměřit na to, kdo to zpříčinil, zapříčinil, ale nemůžeme eh, se mm, odsoudit celý automobilový průmysl, nemůžeme demonizovat celý automobilový průmysl. To je velice eh, špatný přístup a to bych zde nyní chtěl říci. Dobře, já jsem se e, přihlásil o slovo, protože vy jste se přihlásil o slovo, samozřejmě e, jednostranná stanoviska jsou dovolena, protože to je demokracie. E, ale my jsme se tady eh, eh, eh, my jsme tady hovořili o těch monstracích a tady máme ty monstrózní, monstrózní obrovské nákladáky a samozřejmě problém je v tom, že z železniční dopravy se to převádí na automobilovou do, dopravu. Někdo je pro, někdo je proti, ale prostě ten obecný dopad je špatný. A potom další věc, v případě eh, automobilů během posledních eh, let se uskutečnily obrovské kroky, během posledních deseti let, ale ta bilance celková není dobrá, protože máme více aut a protože ta auta jsou větší a těžší a proto spotřebovávají věc například SUV, eh, těch je stále více a jsou těžší a mají větší spotřebu než jiná auta a k tomu je potřeba se vyjádřit. A co se týče námořní dopravy, tak Eh, velké lodě potřebují těžké oleje. Eh, zase tady máme odpady, které se vytvářejí. Takže proč už to není eh, dlouho zakázáno, že se tam spalují ta paliva bez filtru? Protože měly by se zakázat tyto těžké oleje. A ten pohon, mm, tam ten problém je nejmenší. Eh, takže protože ten diesel je lepší než těžké oleje. Letectví, ten samozřejmě narůstá eh, díky státním eh, dotacím, protože nemusí platit žádnou daň z přidané hodnoty, ani nemusí platit daň za kerozen. Letectví musí existovat, ano, ale že mezi Stuttgartem a Frankfurtem máme tři tisíc letů ročně, to je šílené. A mohl bych jmenovat i jiné věci. Máme jiné alternativy, třeba mezi Berlínem a Hamburgem, mezi Berlínem, Hanoverem a mezi e, Bruselem. E, tak e, to musíme změnit tuto situaci a i tímto směrem. A potom tady máme o, otázku o, omezení rychlosti v Německu. To je jediná země, kde není omezení rychlosti. A ty skutečné, skutečné hodnoty takže v, v Americe je to 120, 150. My se ptáme, potřebujeme eh, pro Německo eh, nějaká další opatření, aby jsme jezdili 250 km v hodině? Já hovořím o Německu. Eh, potřebujeme evropské testy, které budou stejné pro všechny, ale že jenom v Německu, pouze v Německu se může jezdit 250 km v hodině, takže chcete, aby tedy toto omezení rychlosti bylo v celé Evropě. A dovolte mi, abych to všechno řekl. A můžu to říci několikrát. Já se vracím k tomu vašemu dotazu, protože já vás pozorně poslouchám. Automobilový eh, průmysl, ano, pracovní místa, to máte pravdu. Ecar Trojte je velmi inteligentní člověk, ale před 25 lety Eh, přestavil koncern Benz a on řekl, my jako automobilový koncern budeme mít eh, budoucnost pouze jestliže budeme koncern Mobility. Před 25 lety eh, to začal Mercedes s nákladňáky, s regionálními vlaky, začaly s ICS a dokonce i kola začaly vyrábět. A potom Šrem to všechno prodal a dnes Daimler to vypadá tak, že závisí Daimler pouze na prodeji automobilů. E, e, představte si, že světově máme e, rozkvět kol, rozkvět železnic a tím díky tomu, těmto průmyslům bychom mohli tvořit pracovní místa. To je perspektiva automobilového průmyslu. Jsem přesvědčen samozřejmě, že pouze ty automobilové koncerny, mají budoucnost pouze ty, kteří se eh, soustředí na mobilitu, eh, jak to řekl ten pán, o kterého jsem tady jmenoval, ale on o deset let předběhl dobu. Já si myslím, že máte větší zkušenost, eh, protože vy řídíte Mercedes, takže v tom máte větší praxi. Nyní uh, Ivo. Voorzitter, als ik even een vraag mag stellen in het meneer. Děkuji vám. Já bych eh, se chtěl obrátit na pana Hjukse. Eh, všichni směřujeme k Paříži a všichni víme, že veškerá odvětví budou muset eh, vyvinout úsilí, co se týče námořní dopravy, letectví, Mm, čekáme na eh, dohodu ze strany ICAO a IMO a do konce roku se musí dospět eh, k dohodě ohledně snížení emisí skleníkových plynů. Já bych eh, chtěl vědět, jaký máte názor, jaká je prognóza ohledně toho, že by se ta dohoda měla uzavřít do konce roku. A chtěl bych se zmínit o jedné studii, která zítra bude předložena zde v parlamentu ohledně emisí v námořní dopravě a v letecké dopravě na mezinárodním měřítku a vypracovala to vnitřní služba tohoto parlamentu a tam se hovoří o alarmujících výsledcích emisí námořní dopravy a letecké dopravy, jestliže nedosáhneme drasticky snížit emise. Takže nejedná se pouze o cíl do roku 2020 prostřednictvím mezinárodní eh, dohody, ale musí, musíme to musíme snížit emise v námořní dopravě, celkové emise, ale toto se všechno zvýší. Eh, energetický sektor, eh, stavební odvětví, eh, tam drasticky snižují emise CO2, ale a to se týká i námořní dopravy. Takže jaká prognóza je pro námořní dopravu v budoucnosti? Eh, děkuji vám, máte tady mnoho dotazů, máte možnost tedy na ně zareagovat. Eh, pět minut. Thank you very much and, and I try to... No, děkuji vám, já se budu snažit eh, soustředit doleva i doprava a diplomaticky ty věci formulovat. Pokud je o otázka částic, v emisích. Je tady celá řada studií s různými čísly a s různými závěry. Doposud jsme neviděli opravdu dobrou studii, která by řekla přesně toto je eh, podíl osobních aut, toto je podíl dodávek, toto je podíl eh, místního topení a tak dále. Všecko se objevuje v jedné, v jedné kategorii, zejména pokud jde o diesel. Eh, proč je diesel odpovědný za všechny tyto aspekty. Ano, hovořím o skutečné situaci v životě, když máme eh, právě eh, průměrný věk vozidel 10 let, 10 let stará vozidla v průměru. Eh, když půjdete do autosalonu a budete chtít nejnovější, nejmodernější dýzlový motor, bude mít nula, nulový podíl částic Eh, co jsme tedy dělali za posledních 20-30 let? Eh, my jsme prostě říkali, diesel je dobrý, protože eh, má mnohem nižší emise CO2 a všechny politiky, na kterými jsme pracovali, se právě soustředovaly na CO2. Ano, CO2 Eh, prostě představují určité technologie. Takže my jsme si kradli otázku, zda je možné skombinovat obojí, zda je možné soustředit se na obě priority a snažíme se tedy eh, skloubit se o dvě a také kvalitu ovzduší. Proto máme eurostandardy od eura 1 až po euro 6. To je naše politika a to si musíme uvědomit. Pokud jde o otázku Situace v Evropě. Ano, eh, máme největší vozový park, ale také máme nejvyšší cíle a to nikdo nespochybňuje. Eh, USA sledují Evropu. Když se podíváme na Koreu, na Čínu, imitují to, co dělá Evropa, prostě sledují tendence Evropy. Eh, naše standardy jsou nejpřísnější na světě a my tedy říkáme, ostatní jistě budou následovat náš příklad. Upřímně řečeno, když eh, se podíváme například na čínský trh, který eh, za rok, za dva bude pravděpodobně větší než trh v Evropě, pak průměrný věk bude dvojnásobný. Tak představte si, eh, že to budou vlastně vozidla vyrobená v roce 90, 90. letech a budou to miliony a miliony aut, které budou stále ještě jezdit po silnicích. To je také realita. Takže my se nechceme eh, vymanit eh, z eh, povinnosti přispět, ale musíme sledovat situace tak, jak, se, tak, jak existují v realitě na světě. Ano, my víme, když to rozdělím na nějaké půlky, tak já vím, že prostě jedna půlka nás, nám věřit nebude, druhá půlka směřuje svůj pohled do budoucna kdy vlastně prostě je tady určitý přístup, který vždy bude negativní. Když se podíváme na kartel eh, nákladních vozidel, když se podíváme i na některé podvody, tak prostě eh, nic z toho nebylo ještě eh, usvědčeno, odsouzeno u soudu, prokázáno u soudu. Ale byly případy, které byly eh, zpracovány, došlo k některým rozhodnutím a taková je situace. Ti, kdo porušují pravidla a porušují zákon, ti budou potrestáni. Tečka. A myslím, že to také vede eh, k tomu, co, o čem hovořil předseda, ty mega eh, nákladní automobily a osobní automobily. Všichni máme odlišné názory. Mega e, nákladní automobily mohou zvýšit účinnost, mohou být v některých zemích velmi pozitivní, protože zlepšují výkon, snižují emise CO2, ale ano, pravda je, někomu se to nelíbí, to je fakt. Prostě je to otázka demokratické diskuse se určitým rozhodnutím nakonec. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Dolejší. I'll I'll take the questions as they were asked. Um... Já vezmu ty otázky tak, jak byly položeny. Vy jste se ptal na ta těžká paliva v mezinárodní dopravě. Já jsem už hovořil o tom těch nových plánech a tam vlastně ty těžké topné oleje by měly být omezeny 3,5% na 0,5% v roce 2020. Jedná se o zhruba 200 miliony tun dodatečných paliv, které by potom místo toho muselo být využity. Bude se to tedy muset revidovat, aby se zjistilo, zda vůbec to jiné palivo bude dostupné. Ale pokud se tedy o tom rozhodne, eh, že zatím to náhradní palivo není dostupné, tak by se požadavek posunul na rok 2025. Tak každopádně tedy ta kvalita, eh, ty kvalitativní standardy by se měly v blízké budoucnosti měnit. Úplně jsem nepochopil tu otázku o té mezinárodní dohodě. Nevím, jestli jste hovořili o diskusích na COP21 nebo ohledně toho, co mm, říká IMO. Já tedy zmíním eh, tu otázku námořních emisí. Já už jsem říkal v tom svém prohlášení, že emise narůstají a bude tomu taky do roku 2050 ale pokud se to spočítá na loď, a to je e, obdobné i u jiných odvětví, máme vlastně určité požadavky na energetickou efektivitu e, a energetickou účinnost lodí. Pokud ale ta poptávka bude růst, pokud bude růst poptávka po mezinárodní dopravě, tak je pravděpodobné, že budou růst i emise, protože i když snížíte množství emisí na jednu loď, tak se ale zvýší počet lodí a ta vzdálenost, kterou lodě urazí. Takže je tady eh, výzva a je to výzva pro všechny, protože je třeba vlastně vyvážit tu celosvětovou poptávku, celosvětový obchod, celosvětový vývoj. Narážel jsem na to, že že IMO má eh, třeba 170 členů, některé tyto státy mají velký zájem na zvýšení obchodu, a je tedy třeba najít rovnováhu mezi omezováním emisí v tomto odvětví, které přispívá celosvětovému hospodářství a je třeba tu rovnováhu dobře vytvořit, což je samozřejmě výzva pro celosvětové subjekty. Máme různé požadavky týkající se účinnosti už ve fázi návrhu, Máme požadavky týkající se spotřeby paliv na lodích. Jak už jsem říkal, je tady snaha najít opatření, která budou vhodná pro to mezinárodní loďstvo a my tedy tuto práci provádíme a snažíme se dospět k úspěšnému výsledku. Ne, nevím, jestli ta vaše otázka těm ustanovením se týkala tohoto, nebo jestli to můžete případně vyjasnit. Jenom to doplním v angličtině. Máme požadavky třeba i v usnesení Evropského parlamentu, požadavky na ICAO a na IMO, aby se více snažili při eh, vlastně do vytváření eh, mezinárodních dohod i na úrovni IMO. Spadá to do rámce COP21, ale jde o to, co vlastně IMO udělá, aby se dospělo do roku 2016 k nějaké mezinárodní dohodě, protože je to důležité i z hlediska předvídatelnosti. Děkuji za eh, vysvětlení. Tak IMO se zabývá dalšími opatřeními vycházejícími z trhu už několik rok. Už od roku 2003 vlastně se zabýváme takovýmito opatřeními vycházejícími z trhu. Nicméně problém pro mnoho států je celosvětový rámec eh, klimatických změn, protože samozřejmě se zabýváme nebo pracujeme i v rámci hm, Kyotského protokolu a jeho přílohy jedna, která eh, se nás týká. Pro IMO je to zásadní věc, protože my upravujeme otázku lodí a snažíme se tedy sloučit eh, vlastně otázku eh, i se sdílenými zodpovědnostmi na moři, což je věc, která je také důležitá pro IMO. Samozřejmě ten výsledek bude hodně vycházet z toho, jak bude vypadat pařížská dohoda. A my eh, také jsme tedy zvědaví na výsledek, ale chceme, a chceme přispět k úspěšnému výsledku v Paříži. A to totiž hodně vytečí ten rámec pro naši práci do budoucna. Mm, děkuji vám. A nyní eh... Děkuji, pane předsedo. Tak ta první otázka se týkala případného zdanění kerozenu. Eh, já nepatřím k těm, kteřím stoupají vlasy eh, na hlavě mm, při pomyšlení na zdanění. Proč ne? Za předpokladu, že budou existovat nějaké alternativy, protože jinak by zdanění kerozenu jenom vedlo ke zvýšení ceny letecké dopravy a to by bylo všechno. Alternativou jsou biopaliva, nebo nějaká alternativní paliva, která zatím ale nejsou dostatečně vyvinutá k použití v leteckém průmyslu. Pracuje se na tom, pracuje na tom ty, to rodící se odvětví biopaliv a pracujeme na tom i my jako budoucí uživatelé. My budeme vždy samozřejmě jenom okrajovým uživatelem z hlediska objemu, ale i tak důležitým. Jak už jsem říkal, je tady ještě další společná technologická iniciativa, která se tímto tématem zabývá na evropské úrovni a jsou tady i další aktivity, které financuje Evropská komise, aktivity, které se financují na národní úrovni. Každopádně alespoň částečný přechod na biopaliva je součástí těch nezbytných prostředků k dosažení cílu do roku 2050. Takže pokud někdy v čase bude účelné zdanit kerozen, proč ne? Víte, že dnes je to trochu jiná cesta, eh, kterou navrhla Evropská komise. Návrh byl, že by povolenky eh, se stahovaly i na letectví. Eh, to trošku vyvolalo určité pochybnosti, což dobře víte. Letecká doprava, stejně jako letecký průmysl, jsou zcela globalizované obory. Je tedy třeba postupovat opatrně. To neznamená, že by Evropa neměla být na čele při provádění nových opatření, ale je třeba si uvědomit, že Evropa tady nejedná sama. Letecká doprava je velice organizovaná na celosvětové úrovni, na úrovni ICAO a dalších organizací a myslím si, že také touto cestou eh, by mělo jít zavádění eh, společných řešení. Eh, pokud jde o ICAO, ICAO právě pracuje aktivně na zavádění předpisu, který se bude týkat CO2 a bude stejně to závazná norma, jako je ta norma u hluku, která se neustále vyvíjí. Je na to specializovaná pracovní skupina, kde jsou zástupci průmyslu a zástupci státních orgánů. A jsem přesvědčen, že do dvou let ta norma vznikne. Nebudu zatím dávat nějaká konkrétní čísla, ale bude tady mnoho, eh, o co se budeme moci opřít eh, v ICAO při vytyčování eh, dosažitelného a zároveň ambiciozního cíle tak jako se to dělalo i u uhluku, je třeba vždycky se přizpůsobovat technologickému vývoji, ale zároveň si nesmíme stanovovat cíle, které by byly nesplnitelné. Pokud jde o otázku spojení Frankfurt-Stuttgart, já velice rád jezdím třeba z Paříže do Lyona, eh, do Lyonu Paříž eh, vlakem, stejně tak z Paříže do Bruselu, nebo i z Paříže do Marseille, takže já tady rozhodně nechci být zástupcem nějaké leta, letecké lobby. Je to otázka celkové optimalizace, otázka politická, otázka politické vůle. A pokud tedy veřejné orgány e, najdou prostředky pozemní dopravy, které budou efektivnější než letecká doprava, tím lépe. Je třeba mít eh, skutečně ten multimodální přístup. Stále více se o tom diskutuje na národní i evropské úrovni a to je určitě dobře. Základ růstu letecké dopravy nespočívá v těchto meziměstských spojích. Je to především nárůst, který přichází z Ázie, z nově se rozvíjejících zemí, z Blízkého východu je to zase velice eh, celosvětové téma. A možná ještě poslední věc. Byla tady otázka na povahu eh, čísel, nebo nebylo to, nebyla to čísla, spíše tendence. Ano, skutečně se jedná o vlastně ty hrubé emise, potom samozřejmě třeba to ještě vědecky zpracovat, aby se jasně ukázalo, jaký to má vliv na změny klimatu, podle toho, v jaké výši ty emise jsou. Ale eh, v každém případě ta opatření na snížení emisí budou eh, samozřejmě přímo uměrné bez ohledu na to eh, procento celkové, jestli to jsou 3%, 1%, pokud jde o tedy podíl letectví v celkovém objemu produkovaných emisí. Ja, vielen Dank. Eh, děkuji vám. Ještě tady další dodatečný dotaz, prosím. Jenom velice rychle, prosím. Eh, ten typ vozidel s dýzlovým motorem, eh, který vypouští ty částice, k této otázce se musíme vrátit. Já myslím, že nařízení jasně eh, definuje tyto věci a my respektujeme toto nařízení. I think we all our... Ano, všichni naši, všichni naši členové respektují uh, předpisy v nařízení. No, žádná odpověď je taky odpověď. A nyní jsme už eh, u konce slyšení. Chtěl bych poděkovat všem panelistům, chtěl bych poděkovat také všem, kteří položili otázky. Obecně můžeme říci, že v jedné věci jsme zajedno. Zlepšení chceme všichni, eh, všechna odvětví, ale jestli přejdeme na jiný druh dopravy nebo co uděláme, to je druhá věc. Ale máme tady otázku globální dimenze. Když eh, porovnám Spojené státy, tam máme 800 aut na tisíc obyvatel, takže, eh, takže každý, kdo eh, je schopný řídit, tak viděl auto. A máme tady ale i výjimky a v Číně je to 40 aut. Kdyby Číňané řídili polovinu aut, co my, tak potom už nebudeme mít žádnou ocel, žádný, žádnou ropu, nic, ale Mercedes, Daimler nebo Peugeot můžeme jít, jít do Číny a říct jim, řídit je nebezpečné, nedělejte to, nebo jim prostě říci, že se to dá dělat jinak. Tady si myslím, že Evropa je globálním hráčem, protože my můžeme ukázat světu, že můžeme zajistit mobilitu a přitom chránit životní prostředí a potom nás můžou lidé v tom následovat a nebudeme o tom jenom hovořit. A já jako Němec, já tady se jedná o kategorický imperativ. Žij tak, aby tvůj eh, způsob života byl možný pro všechny lidi na světě. Nejenom, aby tak mohli žít lidé na západě. Musíme si představit, eh, eh, jak vypadá svět, ne jak to vypadá pouze u nás. Proto já si myslím, že musíme mít globální perspektivu, tak můžeme učinit mnohé, proto potřebujeme ale spravedlivou eh, soutěž, tady se o tom hovořilo, eh, ty tři tisíce počty letů mezi Stuttgartem a Frankfurtem, tam je dobré eh, spojení, ale je dvakrát dražší než letadlem. To je ten problém. Potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž, tak aby jsme aby teda buď všichni platili DPH, anebo nikdo. O v Paříži se o tom bude diskutovat, eh, protože eh, díky Paříži, protože se bude konat akce v Paříži, kvůli tomu jsme svolali tady toto slyšení. Já bych tedy všem chtěl eh, poděkovat a tímto končí dnešní slyšení a také jednání výboru pro dopravu. Děkuji vám a hezký večer.